Kolegové, než přejdeme k hlasování, tak mám mm, jedno oznámení. Kompetentní orgány mm, Velké Británie oznámili parlamentu zvolení pana Daniela Daltona, který nahradí zasnulého Filipa Bradborna od 8. ledna 2015 v souladu s článkem 1 Eh, zákona o volbách poslance Ruského parlamentu eh, článku 4.1 eh, jednacího řádu parlament bere na vědomí zvolení pana Daniel Daltna od 8. ledna 2015. Já chci přivítat nového kolegu a chci zdůraznit, že podle článku 3.2 jednacího řádu, než jejich, jeho pověřovací listiny budou ověřeny, mm, tak pan Dalton zaujme svůj mandát v parlamentu a bude vykonávat všechna práva, která s tím souvisí, za předpokladu, že předem podepíše deklaraci, že nemá, nezastává žádný úřad, který by nebyl nic s funkcí člena Evropského parlamentu. Nyní přejdeme k hlasování. And our first report is, uh, by Mr. První zpráva Ferreira a zpravodaj má slovo na dvě minuty. Děkuji.